i ekonomicky ve velmi obtížné situace a nebylo by asi rozumné e, odstraňovat víza, protože je zde velmi mnoho emigrantů a myslím si, že to je tedy téma, které je trochu předčasné a je předčasné o tom hovořit. Takže tedy to e, k tomuto odstavci a totéž odstavec 25. Ano, než předám slovo kolegovi Albertinimu, ještě eh, bych se chtěl připojit eh, k návrhu paní De Kaiser v tom smyslu, že její návrh mi připadá opravdu eh, zvažující city obyvatel. Takže teď si přes slovo kolegovi a předsedovi a Albertinovi. Pan Albertiny, ano, ale v tomto případě jsi předseda ty, takže ti děkuji jako panu předsedovi uvádí pan Albertini. Já bych chtěl poděkovat eh, za vaše díky a je pro mne skutečně potěšením eh, zde diskutovat společně s vámi. Eh, je pravda, že ne pokaždé je snadné dosáhnout souladu, nicméně poskytujete velice dobrý pozitivní impuls pro náš společný cíl. Myslím, že se blížíme tedy k syntéze myšlenek celkovému souhrnu a nacházíme společného jmenovatele. Pan kolega eh, Dav eh, eh, velice dynamicky pozbuzuje k k jasnější orientaci a k jasnějšímu přání, kam se máme ubírat. Termíny, které my jsme užili, jsou přijatelné pro určitou fázi evoluce. Ehm, nehovoříme tedy o revoluci. Ehm, k vašemu přání myslím, že mohu říci, že ten bod, tak jak my jsme jej koncipovali, ehm, tím, že jsme to chápali jako uchování situace a zvážení toho, co se může dít, takže toto znění odpovídá nastavení většiny kolegů mezi vámi, pak eh, ohledně Mejera, koleg, eh, kolegy Mejera, tak mohu říci, že sdílím eh, nebo tedy mm, přijímám vaše myšlenky, tak by to řekl Volter, nebudu zde Voltera citovat, protože to všichni znáte. Chápu vaše argumenty, jsou rozumné, je třeba je zvážit třeba, že vycházejí tedy z jiné strany než ty naše. E, k tomu, co uvedl kolega Tanok, možná bychom měli ještě něco upřesnit, protože některé z těch e, poznámek, které vysvětlil, se nacházejí v ústních pozměňovacích návrzích. A já nevím, jestli jste měl k dispozici, protože byly k dispozici až před několika hodinami, tedy velice pozdě, paní Veronika Kaiser například se o tom zmiňovala, o panu Bagbovi, o ústním pozměňovacím návrhu 3, ne, mm, kde se hovoří o článku o odstavci 44, anebo tam, kde se hovoří o Tajvanu. Takže možná, že to nejsou změny, které jste si úplně přál, možná, ale e, jsou zde ještě mm, možnosti syntetizovat e, všechny tyto otázky. Paní Luňáček se zaměřuje na eh, civilní eh, postup, na civilní řešení, nejen tedy vojenské řešení, ale v jejich eh, pozměňovacích návrzích je jakási kritika na to. Akcí NATO se ale účastní většina států EU a jak kolegyně Luňaček ví, Jedná se o účast eh, na misích, které využívají tedy i mm, násilné prostředky, které samozřejmě jsou tedy mm, snad politování hodné, nicméně nezbytné. Ehm, nemůžeme, ne, nemůžeme se vrátit mm, k tomu, co například Hitler navrhoval před 60 lety. Musíme um, postupovat uh, podle um, textu, který zde byl předložen. Zde uh, my jako Evropský parlament reagujeme na to, co Eh, říká paní Ashton, takže tam, kde se píše slovo welcomes, eh, kde uvažujeme eh, o textu, který by tedy vítal ohledně pana Gbagba, to jeho zadržení, jak říkala paní Vrondy Kaiser, tam můžeme uvažovat možná o nějakém mírnějším změněním. Pak je tu pozměňovací návrh 13, který se týká Turecka. I zde mi připadá, že formulace, kterou jsme přijali také eh, po eh, projevu pana Kasulidase a Danžana a po diskuzi, která se konala v naší skupině, Došli jsme tedy k určitému znění a je pravda, že Turecko by mělo tedy uznat integritu Kypru, který je členem EU, nicméně v této delikátní fázi nechceme aby se Turecko vzdálilo nejen tedy spolupráce s NATO, ale také eh, spolupráce eh, s EU. Je tu možnost tedy zavést oddělené hlasování, eh, kde bychom eh, mohli zohlednit jednotlivé názory na věc a já eh, chápu, že zde mohou být různé názory a tedy také různé pohledy na věc. Další upřesnění ještě mohu přednést před hlasováním zítra, pokud dojde k nějakým novinkám, dalšímu vývoji a pokud mi tedy budou předneseny další návrhy prostřednictvím mm, snových zpravdajů. Pan předseda, děkuji panu Lebertinimu za vynikající práci a chci vám oznámit, že zítra v 10 hodin se bude hlasovat o této eh, zprávě a děkuji vám za pozornost. Bene, allora possiamo passare <clears throat> al punto successivo che... Můžeme přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání, který eh, se týká rozvoje společné bezpečnostní obrané politiky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Patřičný eh, výbor už prostudoval tedy při několika příležitostech návrh zprávy pana Gualtieriho. Já jsem viděl, že pan Gualtieri seděl vedle pana Broka, ale teď sedí někde jinde a je tu přítomen, to jsem rád. Bylo předloženo 284 pozměňovacích návrhů. Pan zpravodaj vedl celou řadu schůzek eh, se stínovými zpravodaji, jeho zpráva úzce souvisí s tématy eh, zahraniční politiky, bezpečnostní politiky a budou tedy probírány paralelně a také eh, s vysokou představitelkou eh, paní Ashton. Já už nemám, co bych tomu dodal, kromě poblahopřání k vynikající práci, kterou odvedl kolega Gualtieri. A předávám mu slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se nebudu zabývat jednotlivými detaily zprávy, protože už jsme ji prodiskutovali eh, dosti podrobně v podvýboru SEDE. Zmíním se o základním nastavení této zprávy a o hlavních bodech eh, zprávy, která nás dovedla tedy k těm kompromisním pozměňovacím návrhům. K ním jsme získali eh, podporu větší části naší eh, skupiny a také se nám podařilo eh, dosáhnout tedy ústních pozměňovacích návrhů, jejichž prostřednictvím aktualizujeme znění zprávy podle posledního vývoje událostí. Téma této zprávy je rozvoj společné bezpečnostní a obranné politiky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a také vzhledem k mezinárodnímu výdaji. Já jsem se snažil úse držet tohoto úkolu i proto, abych eh, tuto práci mohl vést komplementárně ke eh, zprávě o společné bezpečnostní a zahraniční politice a o společné obrané politice. Takže mm, kolegové, mm, možná tam nenajdete obecné prvky, které by se e, týkaly jednotlivých mezinárodních aktérů. Právě proto, že podle mne toto je téma e, pro e, společnou bezpečnostní eh, politiku, zahraniční politiku a podle mého je třeba implementovat eh, eh, takový celostní pohled, jak na bezpečnostní, tak na obradnou politiku. A proto jsem ponechal stranou témata, která se týkají Eh, společné eh, bezpečnostní politiky. Protože je třeba tedy bezpečnostní a obranou politiku chápat společně takovým integrovaným přístupem. A to proto, abychom tedy k tomu přistupovali jak ze strany mezinárodního pohledu. Je tu multipolární svět, který žádá od Evropské unie, aby byla důvěryhodným aktérem a aby Evropská unie projevila tedy svou silnou úlohu a na druhé straně povázanost eh, na celosvětové úrovni. Nejedná se tedy jen o vojenskou ochranu území, ale eh, bezpečnostní politika a obraná politika, aby byla účinná, musí být eh, součástí globálního přístupu. Eh, tyto dva prvky nelze řešit odděleně, takže bezpečnost, která se týká vnitřní bezpečnosti, vnější bezpečnosti, hm, bezpečnosti prostřednictvím partnerství, a následně i obraná politika. To všechno je součást mé zprávy. Proto tedy neprobírám tyto věci jako jednotlivě, jako oddělené prvky, což také bylo slabostí eh, původní bezpečnostní politiky, protože některé z operací sice byly účinné, nicméně právě protože nebyly eh, silně zakořeněny do komplexní eh, zahraniční politiky, Ehm, mohly být méně účinné, než eh, bychom si přáli. V mé zprávě tedy nenajdete úvahy o vztazích s Ruskem, s Čínou nebo eh, Středním východem. S což vychází z mé zásadní úvahy a to, že společná bezpečnostní e, politika musí úzce souviset také se společnou obranou politikou. Tato potřeba souhrného komplexního přístupu není jen důsledkem toho, že svět je multipolární a že má mnoho rozměrů a že je zde mnoho různých výzev pro bezpečnost Evropy. Ale vyplývá i z toho, že Lisabonská smlouva nám umožňuje takovýto globální přístup více než v minulosti. Proto se zaměřuji na to, zda a jak eh, Lisabonská smlouva může přispět k posílení tohoto eh, chápání bezpečnosti jako prvku začleněného do globálního rámce. Eh, nebudu hovořit o detailech, eh, ty najdete ve zprávě, ale mám za to, že Lisabonská smlouva je velice konzistentní eh, v tomto požadavku souhrného přístupu k bezpečnostní a obrané politice. Máme zde právní základ nebo právní základy, které umožňují hlubší začlenění Eh, společné zahraniční a bezpečnostní a obrané politiky do této eh, zahraniční činnosti nebo vnější činnosti Evropské unie, což vyžaduje i určité politické eh, úkony. Nemůžeme žádat od SVČ nebo od jiných orgánů, aby suplovali hm, politická rozhodnutí. Já jsem se nicméně omezil na to, že beru na vědomí že tváří v tvář tedy e, největší e, vojenské operaci v posledních letech. Evropská unie zůstala rozdělená, čehož tedy e, litujeme, ale ponechávám panu Albertinimu, aby se zabýval konkrétně tímto tématem ve své zprávě. Nemůžeme chápat společnou obranou politiku jako náhradu e, politiky nějakého členského státu. Ředitel Centra pro evropské reformy a se tím zabývá ve svých mm, textech. E, takže naše společná bezpečnostní a obraná politika je eh, souhrnem, syntézou toho, co činí členské státy. Eh, pokud ne všechny, tak alespoň ty nejaktivnější. Je třeba využít nástroje, které nám poskytuje Lisabonská smlouva. Pak je zde i procedura devoluce, kterou též umožňuje Lisabonská smlouva. Ta tedy umožňuje, aby nedošlo k nějaké operaci celkově na evropské úrovni, ale aby něco bylo delegováno, nějaká operace byla delegována eh, některému státu. Takže tato forma akce je též umožněna. Lisabonská smlouva tedy dává tuto možnost, což by nás mělo vést k tomu, eh, že budeme ke všemu přijímat eh, velice uměřený eh, postoj. Ve své zprávě se zabývám konkrétními eh, prvky v jednotlivých kapitolách. Vedli jsme plodnou diskuzi zaměřenou na dosažení kompromisů, zejména co se týče funkcí Evropské služby pro vnější činnost, která je chápána a tedy vzešla z vyjednávání jako nástroj pro budování globálního postupu Evropské unie k eh, zahraničním otázkám, k otázkám obrany, k otázkám bezpečnosti. A souvisí samozřejmě také eh, s otázkami rozvoje a případně vedení vojenských operací. Původně se navrhovalo, aby vznikl nějaký orgán pro zvládání nebo řízení krizí, Crisis Management Board, Eh, pan tajemník Dimon a u nás ve výboru jsme skonkretizovali kompromisním návrhem eh, tento text eh, tím, že jsme zohlednili námitku osob, které uváděly, že by mohla vzniknout struktura, která by bránila přímému vztahu mezi patřičnými výkonnými orgány a vysokou představitelkou. Crisis Management Board eh, má naopak usnadňovat eh, kontakty a jednání mezi jednotlivými tedy regionálními aktéry, eh, regionálními orgány a vysokou představitelkou a dalšími orgány. A společně mají tedy definovat možné řešení krizí za využití nástrojů, které jsou Evropské unii, a aby tyto nástroje mohly být využívány e, společně a e, v souladu e, se smlouvami. A já děkuji kolegům ze všech politických skupin za jejich spolupráci. Teď se zmíním o těch nejzásadnějších bodech. Já bych chtěl navrhnout, Další ústní pozměňovací návrh. No v podstatě je to první ústní pozměňovací návrh, není to další pozměňovací návrh, protože předtím tu žádný nebyl. Ohledně druhé eh, bojové skupiny u eh, bojů nízké intenzity, které lze tedy využít eh, v různých akcích. Tento návrh je příliš asertivní ve své formulaci. Já bych chtěl uchovat politický smysl návrhu a proto chci navrhnout ústní pozměňovací návrh, který určitým způsobem nebude tedy stanovovat should be nebo tedy měl by něco udělat, ale spíše měl by být chápan, nebo mohl by být chápán, takže could be considered. To by bylo znění, které bych si přála, aby to znění eh, textu bylo měkčí, jemnější a přijatelné pro všechny politické skupiny, aby tedy Evropský parlament přispěl i eh, tímto způsobem eh, protože to původní znění bylo příliš asertivní. Je tu také e, systém Atena, který je třeba využít, e, tedy sdílení nákladů na podobné akce. Dále se zabývám rozvojem kapacit, e, tématem nástrojů, které se týkají komunitární legislativy, kde je žádán celkový konsistentní přístup, aby pak eh, patřičné evropské orgány byly schopny eh, podniknout kroky, které je třeba podniknout, eh, jako je to například nutné pro ehm, obraný průmysl, aby obraný průmysl byl schopný konkurence, aby byl schopen eh, rozvíjet eh, jednotlivé programy, aby eh, byl schopen vést konkurenci na globální scéně. Pak je to otázka vnitřní a vnější bezpečnosti kde hovoříme o určitých návrzích nebo orientacích či směrech ve světě, který prochází mnoha e, změnami Například e, můžeme reagovat na návrh, který byl nedávno předložen e, vedoucím e, proti teroristického orgánu EU, aby všechny tedy agentury, které se zabývají bojem proti terorismu, například Frontex nebo další orgány, aby tedy byly koordinovány nějakým protiteroristickým mm, útvarem. A já tedy v této souvislosti mám jaksi mm, určitou mm, určitou obavu, zda by to bylo vhodné. E, můžeme o tom ale ještě dále jednat s kolegy. Diskutovalo se také o negativním do, závěru jednání meziparlamentárního jednání o bezpečnosti. Je zde tedy možnost ústního pozměňovacího návrhu ohledně výsledku jednání v Bruselu z minulého týdne. A opakujeme tam stanovisko Evropského parlamentu. Pak je tu také téma partnerství a operací, které též zvažuji ve zprávě s tím nejsou politické problémy, ale e, mohu tam něco zkrátit, můžeme se dohodnout na ústních pozměňovacích návrzích, může se něco vypustit na základě toho, jak se domluvíme s kolegy. Děkuji panu zpravodaji za vyčerpávající výklad a přejdeme ke stínovým zpravodajům jako první kolega Lízek, prosím. Děkuji bardzo. Eh, pani Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Chápu to tak, že zpravodaj má právo hovořit tak dlouho, jak si přeje, zatímco předkladatel stanoviska mu se musí vyjádřit krátce, takže se tomu podřídím. My všichni víme, že společná bezpečnostní a obraná politika je věc, o které bychom mohli hovořit celé noviny, eh, celé hodiny. Pardon. víme, jakým výzvám v tomto smyslu Evropská unie čelí a víme, v čem eh, jsou problémy, víme, jaké jsou problémy, které nemůžeme vyřešit kvůli stanovisku určitých členských států a také víme, že evropské instituce jsou v tomto smyslu ještě v plenkách. Největší část práce pro zlepšení spolupráce je ještě před námi, ale vysoká představitelka e, e, instituce a Evropská obraná agentura se snaží. A Evropský parlament zde taky má určenou roli, kterou hraje a bude hrát. Evropský parlament zde nepůsobí jako subjekt, který by rozhodoval, ale je e, velmi eh, relevantní a právě eh, to nám říkají lidi od eh, paní Eštonové, říkají nám to lidi z Evropské obrané agentury a říkají nám to všichni, kteří jsou aktivní v tom prostoru, kterému se věnoval pan Gualtieri. Je to tak dobrá zpráva, že jsme k ní předložili 144 pozměňovací návrhy, ale jsem přesvědčen o tom, že pan Gualtieri bude se mnou souhlasit, že pozměňovací návrhy, které předložila moje pra, moje politická skupina tu zprávu nepoškozují, naopak ji Eh, obohacují a já Děkuji panu Gualtierimu za otevřenost, za snahu přijmout naše pozměňovací návrhy, stejně tak jako návrhy jiných skupin a jako stínový zpravodaj se musím eh, stotožnit s tím, že jsme opravdu měli eh, dobré diskuse. Moje politická skupina potvrdí, že podporujeme všechny kompromisní pozměňovací návrhy a všechny ústní pozměňovací návrhy zpravodaje. Děkuji, pan Dav. Pane předsedo, my zde máme velmi podstatnou zprávu o bezpečnostní a obrané politice. Zde se projevily zkušenosti pana Gualtieriho, který je Ehm, má zásluhu o vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. To je totiž velmi důležitý nástroj v tom, abychom pokročili ve rozvoji dimenze bezpečnosti v Evropské unii. Myslím si, že to je dobrá zpráva. A Možná eh, bych byl trochu kritičtější než eh, když srovnávám s tím, co zaznělo, eh, teď, když už funguje Lisabonská smlouva a jsme netrpěliví, abychom měli výsledky, tak když litujeme E, to, co se stalo s rezolucí 1973, to je diskuse, která stále pokračuje. E, chápu, co říká pan Kasodinis, pokud jde o akci e, Německa a v případě účasti na vojenské misi ale chci říci, že my všichni chceme, aby Německo bylo partnerem a účastníkem, který bude mít větší sebevědomí. V případě vývoje eh, eh, bezpečnostní a obrané politiky a je politování hodné, že některý, někteří členové, včetně Francie a Británie, odmítli splnit eh, ustanovení eh, smlouvy eh, v tom smyslu, že se vytvoří mise, tak jak to stanoví Evropská unie a týká se to nakonec i misí eh, mimo rámec Evropské unie. A jako poslanci, kteří máme odpovědnost za dohlížení na, nad výkonem moci členských států v oblasti s společné bezpečnostní a obrané politiky si myslím, že je správné zvýšit uh, úroveň bezpečnosti a obrané spolupráce v rámci smlouvy a mist mm, jsme to taky velmi pečlivě formulovali, tak, aby to odpovídalo i scénáři, který teď vidíme, že eh, se uskutečňuje v Libii. Je velmi eh, důležitý pro nás kompromis Six a jeho jazyk v reakci na tu franko-britskou obranou dohodu Můžeme vyjádřit politování, že tomu tak nebylo v případě smlouvy, ale vidíme optimisticky situaci a eh, doufáme, že to nepoškodí další kroky v obrané spolupráci. Opakoval bych to, co jsem už říkal, pokud jde o zprávu pana Albertiniho. Je to, že to je zpráva, která by měla být e, e, rozšířena a dána k dispozici národním parlamentům právě kvůli tomu nedávnému eh, selhání národních parlamentů, když šlo o provádění společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. Naše parlamenty by se měly zabývat obranou a bezpečností protože jde taky o vládní činnost. která podléhá souhlasu evropských eh, jednotlivých parlamentů členských států a Evropský parlament nelze z tohoto vyčlenit. Eh, ten zde hraje eh, roli jakéhosi kritika pozici nevládní organizace. Myslím si, že toto je stanovisko, které je platné a máme návrh od určitých národních parlamentů, aby se snížila, zmenšila role Evropského parlamentu Toto ovšem je urážlivé vůči Evropskému parlamentu, ale kromě toho je to i neúcta k logice Lisabonské smlouvy a je velmi vážné, že by to eh, poškodilo a znemožnilo parlamentní reakci v oblasti bezpečnostní a obrané politiky a právě proto je kompromis C absolutně správný. My velmi zdvořile vyjadřujeme e, své politování, že došlo k e, rozpadu, k přerušení jednání s národními parlamenty a, a e, hovoříme o politických sítích, e, které se e, vina snaží navázat na práci národních parlamentů a uznání hlavní role Evropského parlamentu a jejich role jako dohlížitele na bezpečnostní a obranou politiku. Moje Politická skupina dospěla k názoru, že zpráva pana Gualtieriho je velký krok ku předu v tom smyslu, že napomáhá nárůstu vzájemného porozumění mezi námi a národními parlamenty. Eh, Děkuji vám, pane Dafe. Slovo má pan Tanok. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně e, protože jako stínový zpravodaj předložil řadu pozměňovacích návrhů. Je to takový dlouhý dokument, je zde 80 odstavců e, z podměňovacích návrhů. Moje politická skupina příliš nepodporuje společnou e, zahraniční a obranou politiku, rozhodně ne tolik jako společnou zahraniční a bezpečnostní eh, politiku. Je zde spolupráce eh, v různých dimenzích s NATO a my jsme trochu skeptičtí, pokud jde o bezpečnostní a obranou politiku, ale musí se to ještě projevit. Máme například eh, Atalantu a tak dále. Takovéto věci podporujeme. Ale v uplynulých týdnech to, co se děje v Libii, ukázalo, že eh, stále ještě je největší důvěra eh, v NATO a dále eh, fungují bilaterální nebo trilaterální úpravy. Zde můžeme vzít například tu dohodu franko-britskou o ochraně civilistů v oblasti Bengází před pár lety byla eh, formální smlouva mezi státy, ta byla taková kontroverzní a byla to takov, bylo to takové slavné období eh, společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky, kdy se hovořilo o tom, že vojensky je třeba chránit určité hodnoty v Libii. Myslím si, že před hlasováním se k tomu ještě Jeffrey vyjádří, ale Každopádně zde eh, hovoříme o, eh, o, o eh, působnosti NATO a hovoříme o tom, že tak, jak funguje bezpečnostní a obraná politika a tady ty dohody mezi státy, tak v tom máme určité potíže. Děkuji. Slovo má pan Lozing. Děkuji, pane předsedo. Pane Galtieri, vy už to zmiňoval ve Štrasburku, to, že kompromisy z GUE NGL spíše možné nejsou, protože víceméně máme naprosto rozdílný pohled na orientaci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné obrané politiky co k tomu mám říci? Mohu s vámi jedině principiálně souhlasit. Přesto je mi líto, že v ústním pozněvacím návrhu 16 nově e, s tou orientací na intervenční evropskou zahraniční politiku ještě posilujete. Mimo jiné žádáte, aby Evropa byla mediátorem, garantem míru a stability to samozřejmě vítám. Nicméně, mediátor, který někde na pozadí chrastí zbraněmi, je z našeho pohledu mediátor, který je nevěrohodný a spíše napáchá více škody a problémů, než kdyby se hledala diplomatická civilní řešení. Dovolte mi říct něco ke konkrétním bodům. Ústní pozměňovací návrh k eh, bodu 13 týkající se kontroly v zahraničně bezpečnostní a obrané politice, kterou chcete posílit. Přesto se domnívám, že zatím chybí konkrétní návrhy pro zlepšení kontroly ze strany parlamentu. Toho my litujeme, protože celá řada přístupů, o nich se právě diskutuje v rámci členských zemí. Další kritické body vůči zprávě je zahrnutí oblasti politik, jakožto například e, obchodní rozvojová politika v ESVČ, e, podpora spolupráce civilního a vojenského sektoru, což bohužel celá řada kolegyní a kolegů vítá, a také Eh, opakované valo, volání po vojenské strategické samostatnosti EU. Já se domnívám, že to nepovede k větší stabilitě a míru na světě. Moje politická skupina a já se domníváme, že váš písemně formulovaný přístup nepovede k řešení výzev a nebude přínosná pro zajištění stability a míru. Podobně jako o tom již hovořil pan Majer ve souvislosti se zprávou, kterou jsme před, prodiskutovali před chvílí, e, i zde my budeme hlasovat proti a podáme minoritní stanovisko. Děkuji. Děkuji paní Lezing. Slovo má opět pan zpravodaj, aby mohl uzavřít tuto diskuzi. Mm, skutečně mám jen málo, co bych dodal v tom smyslu, že bych chtěl poděkovat eh, všem politickým skupinám za velice konstruktivní, přínosný eh, postup. Vysoký počet pozměňovacích návrhů já považuji za pozitivní mm, věc, protože ve valné většině tyto pozměňovací návrhy umožňují a budou umožňovat eh, obohacení zprávy. V jiných případech se pak jedná o takové pozměňovací návrhy, které eh, se řídí mm, jinou linií, jako je to například eh, například u pozměňovací návrhu od ECR nebo od GUE, a v takovýchto případech nebylo možné tedy dosáhnout eh, kompromisního znění anebo navrhnout přijetí těchto pozměňovacích návrhů. Nicméně stejně i v těchto případech děkuji kolegům, protože je silou a ctností tohoto parlamentu, že se velice civilizovaně a konstruktivně věnujeme jednotlivým eh, i rozdílným eh, stanoviskům jednotlivých eh, kolegů a to proto, abychom dosáhli tedy eh, plodné demokratické diskuze zde eh, v parlamentu a v Evropské unii, abychom dosáhli demokratického postupu. Chápu také mm, základy, z níž vychází jednotlivé pozice, například obecná skepse vůči SBOP, UECR a mm, na druhé straně také chápu radikální odpor k využití síly eh, v jakékoliv podobě. Třeba, že k ní může dojít i v rámci mezinárodního práva k zaručení míru. Chápu a respektuji mm, tyto pozice. Samozřejmě nemohu se pod ně podepsat, takže v tomto případě nedosáhneme, tedy souznění. E, v případě politických skupin jako ALDE a Zelených e, mohu říci, že e, mne těší, že je možné, abychom dosáhli tedy souhlasného názoru Eh, třeba, že zde mohou být nějaké rozpory, tak budou spíše mm, okrajového typu. A proto jsem rád, protože se zdá, že tato zpráva může být eh, skutečně společnou prací jednotlivých politických skupin, které nehledě na své eh, rozdíly mají společný základní pohled na věc ohledně rozvíjení a implementace SZBP i SBOP. tomto závěru diskuze tedy už nemohu učinit nic jiného, než poděkovat eh, a odkázat nás na eh, hlasování, které se bude konec zítra. Děkuji zpravodaji. Jak víte, hlasovat o této zprávě, podobně jako, jako o té předchozí, se bude zítra. A teď máme sedm minut času na to, abychom mohli připravit pokračování eh, schůze. Přivítáme zde eh, další eh, delegaci, delegaci pro vztahy s Arabským poloostrovem a za sedm minut se zde uvidíme znovu. Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte prosím svá místa, abychom mohli pokračovat. Paní Nibler, předsedkyně delegace, nás informovala, že záhy dorazí, ale že nyní musí ještě být na jiné schůzi, takže můžeme začít v tuto chvíli bez její přítomnosti. Uh, Eh, následně ji poskytneme prostor, jakmile dorazí. Chtěl bych zde přivítat parlamentní návštěvu vedenou panem Jasímem Al-Karafim, eh, předsedou kuvajského parlamentu a s velkým potěšením je vítáme mezi námi. Jak víte, budeme se zabývat výměnou názoru o současných demokratických hnutích na arabském poloostrově. A vida přišla paní kolegyně Nibler, děkujeme jí za to, že mezi nás tak rychle dorazila a za její přítomnost. Takže v uvedeném eh, regionu dochází eh, k lidovým eh, nepokojům, povstáním v Bahrajnu, v Jemenu, došlo i k násilnému potlačování eh, těchto nepokojů, což vyvolalo nesouhlas mnohých z nás i na nejvyšší úrovni Evropské unie. Došlo k takovémuto nesouhlasu a my chceme podporovat eh, zcela jasně legitimní touhu národů po svobodě a demokracii. Náš eh, výbor a delegace pro vztahy s arabským poloostrovem Eh, která je vedena kolegyní Niebler a podvýbor pro lidská práva velice bedlivě tuto situaci sledují. Chci eh, připomenout, že pan Baudis, předseda výboru, eh, vypracoval zprávy o tématech týkajících se vztahů mezi EU a arabským poloostrovem a tedy celým regionem 24. května eh, byl schválen takovýto text a byla eh, také přijata naléhavé usnesení na plenárním zasedání ohledně Bahrajnu a Jemenu. A po tomto úvodu k danému tématu zde chci tedy přivítat eh, pana profesora Fáce Grgese, který je expertem na tento region a učí na London School of Economics a je také ředitelem eh, střediska po, pro střední a blízký východ. Děkujeme, že mezi nás zavítal. Vyhradili jsme mu poměrně krátký čas na jeho prezentaci nechceme opomíjet význam eh, vaší studie a eh, argumenty, které nám chcete předložit, ale bylo bychom velice rádi, kdyby se vám podařilo omezit váš projev na 15 minut, aby kolegové mohli předkládat dotazy. Eh, pokud tedy Eh, budete hovořit 20 minut, eh, tak eh, už tato možnost bude omezenější. Nicméně mm, vám teď předám slovo, pane profesore, a těšíme se na vaši prezentaci. Pane předsedo, jsem velmi rád, že zde jsem a děkuji za úvod. Zhruba 15 až 20 minut prohovořím a předložím pár myšlenek a doufám, že potom budeme mít plodnou diskusi a e, budete klást otázky. Začnu určitou kvalifikací, protože v regionu je velká e, nejistota. E, o tom budu hovořit dnes, o tom budu hovořit. Tam ten vývoj v tom regionu je takový poměrně rychlý. A my na Blízkém východě a v oblasti zálivu jsme svědky revoluce. A je to začátek E, toho, co může skončit jako revoluce. E, tam dochází k rychlému vývoji a musíme vidět charakter toho nového blízkého východu, který teď se nám rýsuje na základě těch e, bývalých autoritních režimů. A my u nás studenti akademici nebo profesoři i pil, politikové eh, oceňujeme to, co se děje v arabském světě, protože víme, že strukturální krize společnosti, politiky a vlády je eh, pravdou. To je základní premisa eh, je zde určitý faktor strachu. Je bezpečnostní aparát se používal především proto, aby občané nevystoupili proti diktátorům. A v uplynulých třech, čtyř, čtyřech měsících jsme svědky toho, že ten strach už zmizel. A e, už není návratu k předrevoluční arabskému světu, k předrevoluční situaci. V tomto arabském světě tam došlo k velkému roz, k, velké, k velké ráně a došlo tam eh, k takovému zlomu, eh, který už se nedá znovu napravit. A platí to i pro země ve zálivu, což je takový ten větší arabský svět. V případě Líbie bohužel eh, jsme se jaké jakého si eh, zastavení. Eh, Libie se pohybuje teď na místě, nepohybuje se směrem k té slibné budoucnosti. Většina z nás podcenila nejenom to, že Karáfího klan zůstane o moci a e, odhodlanost Karáfího bojovat. Ale podcenili jsme i Libii a podcenili jsme v Libii to, že je to mnohem rozdělenější společnost, než jsme doufali, že bude. A Eh, můžeme říkat, že Kadáfi eh, je prostě eh, zločinec a špatný člověk, ale fakt je, že jsme si mysleli, že to bude otázka dnů. A my jsme přehlédli ten velký rozkol, který v Libii existuje. Kadáfi totiž má širokou podporu plukovník Kadáfi má sice omezenou podporu, ale velk, z podporu, která má důkladný základ. Podporují ho určité klany, určité ten režim, jak víte, byl u moci 41 let a v podstatě kooptoval spoustu lidí. Má speciá zvláštní e, operační síly, má desítky eh, vůdců nebo velitelů eh, z různých kmenů. A ti ho podporují. A kromě toho je tam eh, opozice, která je nekompetentní. Je daleko víc nekompetentní, než jsme si mysleli, že je. A fakt je, že ta opozice je jenom šest týdnů stará, ale realita je tam dokonce taková, že se jí nepodařilo Eh, kapitalizovat eh, nějak své síly a eh, využít pozice, kterou měla v uplynulých třech týdnech. Takže to je tedy situace té opozice, která nebyla schopná kapitalizovat hodnoty, které měla. A já se obávám, že čím déle bude ta krize v Libii pokračovat, tím víc bude Libie zabředávat nejenom do dlouhého konfliktu, ale dokonce do dlouh, se, že tam bude dlouhá občanská válka. Takže to je scénář Libie, která eh, bude kolabovat podobně jako Afghánistán situace v Libii je velmi složitá, je velmi křehká a plukovník Kadáfi určitě neodejde. My podle toho, co víme, tak víme, že zůstane u moci, že bude bojovat do poslední kulky nejenom, ale i do posledního muže. A proto si myslím, že potřebujeme mít určitý politický horizont, jak dlouho bude eh, Kadáfi eh, v Libii. A jsem velmi rád, že Africká unie, eh, Arabská unie, Africká unie, pardon, teď začíná přejímat iniciativu. Je zde větší role pro Itálii, pro Německo, pro další státy a pro Africkou unii a pro lojalisty protože pokud já tu situaci správně čtu, tak eh, Kadáfi má sice omezenou, ale eh, solidní a pevnou podporu, tak eh, ta situace, i kdyby odešel, tak tam bude velmi volatilní, velmi vznětlivá. Takže na toto je třeba dbát ve prospěch Líbie a ve prospěch stability v jiných částech světa. Chci se zmínit také o Jemenu a budu zjednodušovat situaci, protože nemám moc času. Jemen eh, má určité volby, buď eh, prezident Abdallah Sal eh, odstoupí, a nebo se Jemen ocitne ve stejné občanské válce, podobně jako Libie. Ale dokonce bych šel ještě dál. Občanská válka v Jemenu by byla eh, daleko nebezpečnější než eh, tak, jak se jeví v Libii, protože Jemen je v daleko prekérnější situaci, je to eh, křehčí země, je tam hnutí na jihu, jak víte, je tam rebelie na severu, jsou tam, je tam významná vojenská eh, přítomnost v centrální, ve středním Jemenu. Víme, že Al-Qaida má základny v Jemenu, eh, které jsou mnohem silnější, než je její eh, centrála v Pakistánu na hranicích s Afghánistánem. A my všichni víme, že prezident Ali Abdallah Saleh nechce odstoupit a jsem velmi rád, že i když vidíme tu, tu snahu, tak vidíme, že polit, prezident musí odstoupit, protože jenom tak se vyřeší politický konflikt v Jemenu. A myslím si, že důvod, proč ta situace tak eskalovala do až na tuto velmi nebezpečnou úroveň, protože armáda, jak víte, je rozdělená, především pokud jde o ty zvláštní síly, které vede syn prezidenta Saleha a jeho příbuzní a kromě toho tam jsou zvláštní jednotky z jeho v, kmenech, sálech. Tam tedy má síly, které vede a dále tam jsou síly, které se odštěpily od armády a to samozřejmě eskaluje bezpečnostní situaci. Al-Qaida eh, provedla útoky eh, v Jemenu především na muniční továrny a Al-Qaida v Jemenu čeká na správnou chvíli a není to žádný velký originální al, eh, argument. Al-Qaida eh, vyrůstá ze sociální eh, nestability a když předpokládáme občanskou válku, tak si umíme představit, jaká ta, jaké to bude mít dopady, protože je to hrozba i pro Saudskou Arábii. Byla by to vlastně největší hrozba pro toto království a vůbec pro celý region, protože eh, tam eh, je kmenové zřízení sektářské společnosti na eh, Blízkém východě jsou sice obvyklé, ale fakt je, že eh, Saleh způsobil velký eh, to, že se šíte a sunité postavili velmi proti sobě a je tam ta situace nebezpečná. Takže to je jedna z nejzranitelnějších zemí a ta situace tam snadno může eskalovat, cokoliv tam může posloužit jako jiskra, a nemůžeme hovořit o nějakém snadném konfliktu. A prezident Saleh eh, poslouchá ty hlasy neracionality eh, z regionu a ze mezinárodního společenství a eh, nechce, jedně to by pomohlo k mírovému řešení v Jemenu. Co se Bahrajnu týče, velice mne potěšilo prohlášení předsedy Evropského parlamentu, které je rozhodující a ukazuje také, jak daleko Bahrajn došel. I když já bych mohl uvést, že Saudská Arábie a e, Spojené arabské Emiráty a královská rodina v Bahrajnu e, vedou eh, jednání, tak eh, ta situace ještě není vyřešená, bude se konat druhé a třetí kolo jednání a třeba, že se této situací zabývají. Co mám na, na mysli, když hovořím, zajímají se. Opozice se mm, také zapojuje. Myslím, že konec této krize v Bahrajnu hned tak neuvidíme. Ironii je, a opět, já si nemyslím, že by opozice v Bahrajnu žádala o něco nemožného. Žádají o racionální, rozumné eh, zaintegrování do společenského politického prostoru, aby byli přijímáni, aby byli eh, také mm, v bezpečnostních silách, žádají ústavní změny, které by Bahrajn vedlo k eh, směrem k transparentnější společnosti a transparentnější vládě. Realita je nicméně taková, že právě to se nyní neděje, protože ty, kdo se drží té tvrdé linie, mají eh, mají vůči postavení, eh, jsou tam společně s královskou rodinou, zastávají stejnou linii. Krize se nyní dostává na povrch a e, dochází k brutálnímu potlačování opozice v Bahrajnu. E, také cítíme, že e, sektářské rozdělení, které je v Bahrajnu, se takto projevuje. A opozice nabrala na síle a vidíme, že opozice se snažila prosazovat racionální postoj, spíše potlačovat ty sektářské sklony, ale je tu skutečné nebezpečí, že eh, hloubky toho sektářství se projeví v Bahrajnu. vzhledem k úrovni eh, potlačování eh, opozice a situace v Bahrajnu může dojít k násilnějšímu projevu. Evropský parlament a mezinárodní společenství by mělo eh, prosazovat eh, konzistentní postup. A to je velice dobře to, co řekl předseda Evropského parlamentu. Například posílání vojenských sil do Libie, je zde na druhé straně není úplně jasný, jasné prohlášení ohledně jiné země, takže konsistentnost ze západu je opravdu důležitá věc, zejména v této kritické chvíli. Je zapotřebí, aby svět viděl, že západu na tomto záleží, záleží na té situaci a že to, co se děje v Bahrajnu, není důležité jen pro eh, bahrajnské obyvatele, ale také pro celé mezinárodní společenství, že na tom někomu záleží. Eh, dochází eh, ke eh, problematické situace také mezi, ve vztazích mezi Amerikou a Saudskou Arábií. Ehm, došlo k problému mezi Tuniskem a Egyptem a Saudská Arábie nepodpořila své spojence. Spojené státy se domnívaly, že z toho není už cesty ven a že tato eh, krize eh, v podstatě vyžaduje velké reformy v celé oblasti. Situace eh, Bahrajnu nicméně nebyla tak zásadně chápána, jak by měla být přijímána. A pozice Spojených států umožnilo tedy Saudské Arabii, aby mm, se prosadilo při tom prvním koli vyjednávání. Nyní jsou e, vztahy mezi e, Saudskou Arábií a Spojenými státy zásadnější než e, prosazování pozicí mezi vládními vrstvami a opozicí v Bahrajnu a jinde v zálivu. Saudská Arábie je zranitelná severoafrické státy, Líbie, Jemen, eh, Bahrajn prožívají problémy, ale eh, Saudská Arábie není imunní eh, proti tomu viru, který se šíří v arabském světě. Třeba, že méně zranitelná než ostatní země je zranitelná také a měli bychom opravdu o tom přemýšlet. A to z mnoha důvodů narůstají touhy mladých saudců a ty se mnoho neliší od eh, tužeb eh, mladých lidí v mnoha jiných arabských zemích. To je prostě realita. Zejména mládež v Saudské Arábii, některé z nich učím, Eh, pracoval jsem na americké univerzitě, nyní pracuji na londýnské vysoké škole London School of Economics. Jemenští mladí lidé, egyptští mladí lidé i saučtí mladí lidé chtějí podobné věci, chtějí mít transparentnější vládu, chtějí mít transparentnější společnost, jsou znepokojeni korupcí, podobně jako lidé z jiných arabských států. A objevují se také nová média. Nová média už neumožňují komplexní kontrolu vlády nad médií. Saudská veřejnost má e, přístup ke mnoha zdrojím informací a to mění situaci v království, podobně jako Eh, Bahrajnu je to veliká eh, část společnosti v Saudské Arabii, která se cítí být stranou, cítí se být diskriminována. Eh, Mám na mysli 20% společenství osob. A proto vedení Saudské Arábie v podstatě jedná v Bahrajnu, protože se obávají, že kdyby se bahrajnská vláda vzdala té situaci, kdyby se poddala, tak by to ovlivnilo i eh, chování ve východních provinciích království a mohlo by se to šířit dál. Možná, že se pletu. Vedení Saudské Arábie si neuvědomuje možná úplně závažnost krize a eh, možná schovávají hlavu do písku i nyní když americké vedení ví velice dobře, že ta krize je závažná. Ale ta závažnost byla ponechána na Saudské Arábii a její řešení bylo ponecháno na Saudské Arábii, protože eh, američané se rozhodli, že teď není čas na to, aby aby teď tedy došlo k nějakému mm, silnému pohybu nebo na akci v, celé, v celém tomto regionu ze její strany. Proto je tedy třeba se zaměřit na jednání druhého a třetího kola e, v Bahrajnu. Neměli bychom považovat za samozřejmost to, že situace v Saudské Arabii zůstane jaká je, protože ten virus se opravdu šíří po celém regionu a mutuje. E, tento virus mm, podle našich představ eh, se neočekával v Sýrii a stovky tisíc eh, Syřanů vyšly do ulic a my jsme nečekali, že by se toho odvážili, že by se postavili takto proti režimu. Přesně to vypráví nebo vymlouvá zcela jasně o tom, k jakým sporům dochází na těchto územích. Skutečně se tam odehrávají uh, Eh, kritické, mm, kritické situace. Myslím, že tady bych se měl zastavit a už jenom mm, krátkou chvíli na to, abych mohl uzavřít projev. Pokud to je opravdu důležitá věc, kterou bych chtěl zdůraznit zde v Evropském parlamentu Střední východ, je eh, zejména arabský eh, Střední východ, je takovým místem pro evropské instituce, Eh, kde skutečně evropské instituce, Evropský parlament mohou sehrát zásadní úlohu. Mohou pomáhat budování institucí, mohou pomáhat eh, vytváření eh, sil prostřednictvím Eh, seminářů o usmíření, o prostřednictvím výměn, prostřednictvím médií, pomoci mladých vytvářejících se sil, aby se uspořádali, aby vytvořili určitou formu, které, které by byly schopny hovořit eh, s těmi silami, které už tam eh, sformovaly. Teď nemám na mysli přímo islámské síly, ale Ehm, v jiných arabských státech už jsou jasně sformované eh, síly. My jako Evropský parlament, Evropská unie eh, bychom měli věnovat velkou pozornost vytváření sekulárních sil, eh, středových sil politických, aby se takto mohli profilovat. Děkuji vám, pane profesore Kergesi. Je jasné, že není snadné se vyjádřit stručně v těchto, mno, v těchto několika málo minutách o tak komplexních tématech. Děkuji vám za to, jak jste se snažil být stručný a přitom tak eh, vyčerpávajícím způsobem jste popsal tuto situaci. Eh, slovo předám paní kolegyni Nibler. A také vám ponechám eh, závěry této diskuze. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám za to, že mám možnost zde také promluvit. Dovolte mi, pane profesore Gergesi, vám poděkovat za to, že jste sem přišel mezi nás a prezentoval nám svůj osobní názor na danou situaci a chci vám také poděkovat za to, že jste eh, přistupoval k této problematice diferenciovaně, analyzoval jste situaci v Libyi, v Jemenu, v Bahrajnu a v Saudské Arábii a to je velmi důležité protože příčiny jsou možná podobné a příbuzné, nicméně situace v jednotlivých zemích je třeba také hodnotit rozdílně a pro naší rozpravu zde v Evropském parlamentu ve výboru pro zahraniční záležitosti je důležité také takto diferencovaně postupovat. Vy jste nás vyzýval, jakožto Evropský parlament a Evropskou unii, abychom své pozice formulovali, zastávali konzistentně. Já v tom s vámi plně souhlasím. My jako Evropský parlament jsme se vždy stavěli na stranu těch, kdo se zasazovali o demokracii, právní stát a spravedlnost a to se dodnes nezměnilo. Také mě těší tiskové prohlášení předsedy Evropského parlamentu, které dnes vyšlo eh, spolu s kolegyní, která předsedá výboru pro lidská práva. Jsme vydali prohlášení, kde odsuzujeme Eh, excesy v Bahrajnu, takže si myslím, že nelze vyčítat Evropskému parlamentu, že by nevěděl, na čí straně stojí a i nadále se budeme v této problematice ozývat. Na minulém setkání zde byl zástupce komise, pan Cooper, a rovněž analyzoval situaci byl tam přímo na místě a zazněla celá řada kritických hlasů kolegů, kteří zde byli přítomní. Pan Cooper nám také osvětlil situaci tak jako vy, že ta e, situace na místě je velmi citlivá, ale u Bahrajnu nám eh, lapidárně řečeno sdělil, že tam je situace eh, podobná občanské válce a jsou tam zranění na obou stranách. Zde se ozvaly jasné hlasy. Takže pokud je zde nějaký problém s konzistencí eh, vyjadřování, tak je to, myslím, spíše interinstitucionální záležitost, ale domnívám se, že parlament vždy zaujímal dobrou pozici a bude tak činit i nadále. Poslední poznámku, kterou chci učinit, jakožto vedoucí eh, delegace pro arabský poloostrov. My to oblast navštěvujeme pravidelně, byli jsme v Ománu, asi před tři čtvrtě roku jsme byli v Kuwaitu, měli jsme možnost seznámit se s kuvajským parlamentem. Eh, mám dojem, že představitel kuvajského parlamentu je právě také zde v Evropském parlamentu nyní takže eh, my budeme jistě reagovat na to, co jste nám zde doporučil, to je podpořit občanskou společnost, podpořit, vytvořit struktury, které umožní demokratickou cestu těmto společnostem. V Kuwaitu byla velice zajímavá diskuse, vzniká tam velice živý parlamentarismus, měli jsme možnost zúčastnit se tam také rozpravy byla jsem velmi šťastná, že mezi přímo volenými poslanci a poslankyněmi jsou čtyři poslankyně, takže eh, v onom regionu už nastává určitý pohyb, který jde dobrým směrem a to bychom měli podpořit. Dovolte mi eh, otázku, kterou bych vám chtěla položit. Vy jste v souvislosti s Evropskou unii a Evropským parlamentem řekl, co podle vašeho názoru by bylo důležité. A já bych se chtěla ještě zeptat na státy Rady pro spolupráci v Perském zálivu. E, týká se to také podpory bezpečnostní situace přímo na místě. Vy jste hovořil například o Saudské Arábii, která vyslala bezpečnostní síly do Bahrajnu. E, I v souvislosti s našimi rozpravami se chci zeptat, co tato rada pro spolupráci a toto společenství ještě může udělat proto, aby eh, se postaral o větší stabilitu a uspořádanou změnu v tomto regionu. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně Nibler. Musím bohužel na tři minuty omezit řečnický čas, abychom stihli všechny otázky odpovědi. Pan Atkins má slovo. Tři minuty, tři minuty, tři minuty. Tři minuty. Uh, uh, Promiňte, já jsem ty tři minuty neslyšel. Já bych vám chtěl eh, poblahopřát k tomuto je spousta otázek, nevím, čím začít, možná jednu nebo dvě vyberu, protože fakt je, že nevíme, na jaké straně vlastně máme být. Je tady dichotomie vybrání e, e, výběru e, mezi stabilitou a demokracií, protože tam totiž byla stabilita a teď tam čelíme demokracii. A ten vývoj, který tam je, eh, je, z toho máme určité obavy. Eh, byla zmínka o Al-Kaidě. Samozřejmě eh, máme strach, že se tak, jak se situace uvolňuje, takže Al-Qaida, Hamas a další bratrstva využijí té slabosti a že budou vést revoluce v zájmu těchto islámských extremistických organizací. A pokud jde o institucionální podporu Evropské unie, eh, fakt je, že se vždycky Evropská unie eh, brala za eh, payer, toho, kdo platí, a nikoli v player, za aktéra. Měli bychom, neměli bychom vyvíjet tu institucionální podporu i jinak a nedávat jenom peníze, možná, že by to bylo užitečnější. Děkuji, pane Atkinsi. Slovo má kolega Kressler Delfeller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kann ich Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k otázkám pana kolegy Etkince. Je jasné, když mluvíte o tom, že vytváření institucí je důležitá věc a Evropská unie zde může přispět a prokázala to i v řadě zemí, ale je to dlouhodobý proces, tak se chci zeptat na to, co můžeme udělat v krátkodobém horizontu. Samozřejmě říkáte, že musíme zacházet s každou zemí zvlášť, ale jde o to, aby také neodcházely potřebné elity, lidé, kteří jsou dostatečně vzdělaní a jsou schopni vybudovat státní systém a v uvozovkách jej potom také vést. Lidé, kteří jsou schopni vybudovat demokratické systémy a způsob rozhodování. Vy jste nehovořil například o Egyptu, jak Eh, hodnotíte aktuální situaci na náměstí Tahrir, kde nyní vojenské složky zastupují trochu jinou pozici a pokus o zprostředkování ze strany Eh, Africké unie, když se podíváme na toto gremium, tak eh, jsem si říkal, že z toho moc nebude, protože Gaddafi donedávna této organizaci předsedal, poskytoval jiným mnoho peněz, podporoval jejich systémy. Proto by mě zajímalo, jak pohlížíte na postoj jako Zumy, který řekl, že do Bengázy nepojede, protože má na práci důležitější věci. To je přece něco, co eh, v lidech v Bengázii zanechá určitý vágní pocit hořkosti. A já zde mohu říct, že Jakub Zuma zde eh, neposloužil ani svoji zemi, ani možnosti vyrovnání v Libii. Tak to by byly mé otázky. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má paní Fox. Thank you, Mr. Děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci, pane Gergesi. Já bych se chtěl zmínit o významnosti eh, faktu, že Arabská liga byla pro zavedení bezletové zóny. A také bych se rád zmínil o selhání Evropské unii, pokud jde o Eh, společnou akci, o společné jednání, protože ty eh, vojenské akce eh, vedlo a podporovalo hlavně podporovalo hlavně Francie a Spojené království a Německo. Naopak bylo proti Arabská liga vyžádala, vyžadovala specifickou akci. Fakt je, že je společná zahrani, zahraniční, bezpečnostní a obraná politika. Tohle je všechno. A fakt je, že ta přesahuje e, národní politiku. A e, nedávné zkušenosti ukazují, že zbytek světa, konkrétně arabský e, svět, bude jednat spíše s národními státy. Tak to totiž prokázal vývoj v uplynulých šesti týdnech, protože když se podíváme společné nebo e, e, e, jednotné akce, tak vidíme, že se Eh, jenom hovoří o eh, koncepci eh, společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A nyní Jemen, když se podaří zabránit podaří se zabránit, aby se tento stát dostal do chaosu, nebo budeme jenom přihlížet? Paní Jachtemaky, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala na prodej zbraní konkrétně. Mluvili jste o tom, že bychom neměli podceňovat Kadáfího. Ano, plně souhlasím. Myslím, že je velmi silný, protože má vedy velmi dobré síly, které za ním stojí. Evropské členské státy mu prodávaly zbraně po dlouhá léta letos, myslím, že francouzští experti o tom také svědčí. Teď vidíme, že evropské země říkají, že členské státy by měly přestat používat tyto zbraně, ale prodávají zbraně a já si myslím, že nejdůležitější je, abychom z evropské strany zastavili prodej zbraní takovýmto zemím. Co si myslíte například o zbraňovém embargu? A ještě bych také ráda slyšela více o libyských dějinách. Nevím, zda je to pravda, ale dělá to na mě dojem, že v průběhu koloniální doby tam nebylo tedy jen jedno těleso, ale více celků. E, a to se projevuje i dnes, kdy tam je více jakýchsi celků, které jsou tedy proti Kadáfímu, jiné zase jsou pro Kadáfího. Takže se nejedná jen o nějakou aktuální situaci, ale o situaci, která navazuje na eh, historickou eh, situaci a její vývoj. Děkuji. Děkuji, paní Jatemaky. Slovo má eh, pan Arlaky. Děkuji, pane předsedo, děkuji a blahopřeji vám, pane profesore, k, k tomu, jak jasně jste vyslovil vaši analýzu. Já mám takových 40 otázek, ale omezím se na prvních pět. O situaci zemí v zálivu. Za prvé, jak se díváte na možný vývoj druhé vlny demokratizace? která nyní nastupuje v Emirátech, Saudské Arábii a v zemích, eh, které tam jsou mm, kolem nich. Jak se díváte na eh, konstituční monarchii, může dojít k takovému to vývoji, může dojít k nenásilné eh, konfrontaci nebo k situaci, která nepovede tedy násilný konflikt. A druhou věcí už jsou zbraně, ozbrojování zemí v zálivu, ale kolegyně už se o tom zmiňovala, proto bych jen dodal. Víme, že to je jedním z nejvíce vyzbrojených regionů ve světě. Střední východ, a zejména zemi pro spolupráce v zálivu, absorbují 50 celosvětového rozpočtu na zbrojení. Co se týče zbraňového embarga v tomto regionu, a dlouhodobého snižování eh, vojenských eh, rozpočtů. Například Emiráty a Saudská Arabie mají více než 80, 8 HDP věnováno na eh, zbrojení. Pomohlo by něco takového stávající situaci a jaký by to mělo dopad na Spojené státy a Velkou Británii, které jsou jedním z největších prodejců zbraní do té oblasti? Tyto eh, rozpočty na zbrojení a zbraně jsou eh, omlouvány nebo vysvětlovány hrozbou Iránu. Irán věnuje obrovské prostředky na zbrojení. Jak tedy hodnotíte tuto iránskou hrozbu? Ospravedlňuje takovéto výdaje ze strany druhých zemí? Eh, Saudská Arábie nyní. To je tu otázka ropy, prodeje ropy nám i američanům, ale nedávno došlo k zásadní diversifikaci dodávek eh, ropy, eh, protože ne, mm, neprodávají je nám a Spojeným státům, ale diversifikují. Může to tam mít dopad na eh, vývoj v místě, pokud by se situace dále rozvíjela Doufáme tedy směrem k demokratizaci. A poslední otázka se týká islámské hrozby a islamismu. Jak už jste uvedl, Islámský terorismus, ale i takzvaná islámská hrozba jsou pravděpodobně největší obětí toho, co se děje na Středním východě Eh, dochází k určitému historickému procesu a je to věc, která je nyní velice důležitá a překvapivá. Takže lidé jako experti, takzvaní experti a akademici, kteří po desetiletí eh, chápali mm, orientaci eh, špatně, co nám budou nyní předkládat jako novou hrozbu? Děkuji, pane Arlaky, slovo má pan Mayer, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vy jste, pane profesore, na začátku svého příspěvku říkal, že se podcenila situace v arabských zemích. Podcenilo se, jak je urgentní. Já to opakuji, protože takto, se jsme interpret, takto jste to interpretoval. Říkal jste, že jsme podcenili urgentnost situace v arabských státech. A já si upřímně myslím, že to není problém podcenění. Je to jiná věc. Problém je, že Evropská Evropská unie je úplně jinde. Její hlavní e, obava je volný obchod a lidská práva jsou sekundární. E, posledním, e, když se pan Kupr, když pan Kupr sem přišel do našeho výboru a hovořil o tom, hovořil o stanovisku, které bylo stejné, vůbec nebylo kritické, Eh, Spojené, Spojené národy OSN eh, publikovala eh, seznam zmizelých z jedné nemocnice. Byli tam lékaři i zdravotní sestry a byl to problém, který nikdo vlastně neočekával. My jsme totiž nečekali problém diplomatický. Jde o to, že totiž my jsme eh, ne z, diplomatického, eh, z diplomatické pozice eh, měli vyjádřit určité očekávání a ne přijímat dvojí vysvětlení a nemít dvojí míru na země, které mají ropu a které nemají. Například v Saudské Arábii ta dynastie Saudů je jedna z nej krutějších režimů v celém světě. Jsou, používají tělesné tresty, které OSN odmítá. E, ženy tam jsou e, v absolutní Eh, absolutně podřízené. Je tam zvláštní policie, která kontroluje, jak se muži oblékají. Žena nemůže cestovat veřejnou dopravou, pokud ji nedoprovází muž. A přesto všechno se vší úctou eh, v Saudské Arábii, jaká jaké stanovisko tam zastáváme, pokud jde o lidská práva? Žádné, nulové. Proč? Protože jsme závislí na ropě. Já si myslím, že tahle ta rovnice je rovnice, která je absolutně neudržitelná. Protože Evropská unie eh, nedělá a ani se eh, neočekává, že eh, by něco eh, udělala pro eh, volnost v Saudské Arábii, protože totiž Evropská unie energeticky na ní závisí, tak nemůže udělat žádný eh, skok, žádný velký krok. A teď podívejme se, kdo do Saudské Arábie prodává ozbrojená vozidla, vojenská ozbrojená vozidla. My je tam prodáváme, jsme to my a prodáváme je taky Karafimu a proto je naše pozice neudržitelná. Děkuji a na závěr pan Desarnec. Paní Desarnec. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych znát váš názor, pane profesore, na tři body. Myslíte si, že mezinárodní společenství by mělo opětovně promyslet právo na zásah ohledně ochrany civilistů, tuto myšlenku, kdy lze aplikovat eh, takovouto akci, kdy je tedy eh, vhodné takto zasáhnout? Já si myslím, že tato otázka bude stále více nás doprovázet v následujících týdnech. Za druhé, v Saudské Arábii jste hovořil, že jsou mladí lidé, kteří mají stejné touhy po svobodě jako všichni mladí lidé eh, z podobných arabských zemí. Máte nějaké informace o ženách? Jsou zde ženy, řekněme, které by se trochu více eh, stavěly proti eh, statutu žen, například Saudské Arábii? A další otázka se týká Syrie. Mě opravdu překvapuje, Eh, ten autismus eh, tamního prezidenta. Myslíte si, že on je tedy eh, synem hodným svého otce a že tedy stejným způsobem bude přistupovat například k myšlenkám na změny? A nebo si, si myslíte, že to je člověk, který je tedy zralý, který má jiné názory, Ehm, mě totiž překvapuje to, jak neposlouchá nebo nenaslouchá svým obyvatelům. Za třetí, co si myslíte o úloze Turecka dnes a zítra eh, ohledně vztahu s arabskými zeměmi? Děkuji vám. Bylo to osm otázek nebo osm projevů a pan Gregas má 20 minut na to, aby odpověděl. 20 minut. Dobrá. Odpověď je bohužel mimo mikrofon. Uh, Já jsem eh, eh, říkal, že bychom potřebovali tady opravdu hodně času na to, abychom odpověděli na takovéto velice zásadní dotazy. Začnu od prvního dotazu a pokusím se jej dále eh, rozčlenit, artikulovat. Za poslední 60-70 let eh, jsme se museli mm, Eh, rozhodovat mezi stabilitou a vším ostatním. Od 50. let západní mocnosti Evropa i Spojené státy, zemena Spojené státy, od počátku studené války se rozhodly, že stabilita je na prvním místě. Lidská práva, eh, právní stát eh, a v podstatě byly obětovány na oltáři stability stability chápané jako zajištění dodávek ropy. Jak víte, všichni jsme závislí, máme závislost na ropě. Je to součást mezinárodního eh, systému. A to velice poškodilo nejen eh, společnosti na střední východně, o východě eh, v souvislosti s autoritářskými režimy, ale i to, jak západní mocnosti vůbec vstupují do vztahu s tímto částí světa. Eh, autokrati a diktátoři za poslední 60 let na Středním východě se snažili také manipulovat eh, určité volby, eh, jak nás, tak extremistů, islamistů. Na západu říkali, můžete nás mít, my zajistíme stabilitu, protože jinak místo nás nastoupí islamisté, Al-Qaida. A myslím, že je tu jasná věc, která se vynořuje z těchto revolt posledních měsíců a to je, že volba není mezi autokraty a diktátory na jedné straně a extremisty na druhé straně, ale že je to ještě obrovská třetí vlna alternativy. To je společnost středo, eh, středního východu. Tam jsou aktivisté pro lidská práva, tam jsou demokraté, tam jsou občanské společnosti. Ehm, je tam tedy mnohem Mm, bohatší prostředí než to, které nám okazuje ono ochuzené paradigma, o kterém se hovořilo poslední 60 let. A myslím, že máte naprostou pravdu v tom, že tím, kdo opravdu na tom nejvíce bude tratit, je Al-Qaida. Ideologie Al-Qaidy. Pomyslete na to, jaká je jaká byla ideologie Al-Qaidy. Politika nefunguje násilí a terorismus jsou jediným účinným prostředkem, jak dosáhnout změny. Neboli Západ neumožní e, změny této části světa. Proto miliony, a teď to nezjednoduším, miliony a miliony Arabů a muslimů nahlas teď promluvili a ukázali, že na politice záleží. Politika může změnit věci, občanská společnost může změnit věci. E, Eh, teď eh, hovořili o tom, že, že chtějí, eh, chtějí jíst, chtějí o rozdělení pravomocí, chtějí transparentní vládu, chtějí mít demokratickou společnost, chtějí mít změny ve společnosti. A v tomto smyslu myslím, že skutečně potřebujeme opětovně nebo nově promyslet naše paradigma, kterými myslíme na Střední východ, jak chápeme Eh, tuto část světa, protože se nejedná jen o možnost autokracií a nebo na druhé straně extremistů. Musíme se ponaučit z toho, jak vypadá tato část světa. To ovšem neznamená, že islamisté by nebyli tedy kritickými hráči v této rovnici eh, jsou tu mm, umírnění islamisté na jedné straně, na druhé straně radikální islamisté, militantní islamisté, ti mainstreamoví umírnění islamisté, pravděpodobně budou hrát dominantní úlohu v politice, protože jsou to ti nej, ne protože jsou ti nejmocnější, ale protože jsou nejlépe organizovaní. Eh, například v, kdyby se odehrály volby eh, v září v Egyptu, tak 20 30 by získali islamisté. V Tunisku by to dopadlo stejně. Ale žádná jiná vrstva nebo jiné uskopení by nebylo schopno získat tolik procent hlasů najednou. A na to se musíme zaměřit. Musíme pomáhat těm milionům lidí, kteří neměli hlas, ale nyní jej projevili v posledních měsících aby mohli vytvářet strany, aby, aby měli možnost vést kampaně, aby se konaly semináře, aby se mohly formovat. Ano, je to věc, která se musí dít i v krátkodobém horizontu. Teď nemá na mysli, že by měla pracovat jen Evropská unie, ale mezinárodní společenství. Ale tyto síly potřebují pomoc. 45 let bylo, bylo, byl diktátorský režim, byl autoritářský režim, takže tu nejsou instituce, které by byly hotové. Je třeba je eh, opětovně vybudovat. A to proto, já se neděsím eh, muslimského eh, bratrstva, ale oni nejsou dominantní silou. Neměli by být tím, kdo bude ovládat společnost, protože nereprezentují většinu. A já mohu argumentovat tím, že máte 70% egyptské společnosti, tuniské společnosti, jemenské společnosti, libyské společnosti, eh, kteří jsou mainstreamoví, relativně středoví eh, voliči. A jak jsme se ponaučili z posledního referenda eh, v Egyptě, islamisté mají mechanismy, organizační mechanismy, toho, jak získat hlasy a aby jejich hlasy se ukázaly, jak jsme to velice jasně viděli před několika týdny. A já mohu argumentovat tím, že 70% islamistů tedy hlasovalo, zatímco jen 20% eh, ti mladí eh, prosazují lidská práva podobně. Eh, takže v podstatě teď jsme viděli na, těch, na tom referendu takový vzor toho, co by, se dalo, co by se dělo, kdyby se odehrály volby. Al-Qaida je opravdu tím, kdo by nejvíce ztratil. Islamisté sami o sobě nejsou dominující sílou eh, v regionu. Ale budu se snažit hovořit o, o další témat jako o zbraních. Já jsem američan. Třeba, že pracuji teď ve Velké Británii Robert Gates navštívil Saudské království před několika dny, aby ujistil saudské vedení, že mm, jim jde o ochranu království. A jednou z otázek bylo, zda, eh, pane ministře, budete diskutovat o vnitřní situaci eh, v Bahrajnu anebo v Saudské Arábii ne, nebudeme diskutovat ani o interní situaci v Saudské Arabii nebo v Bahrajnu, protože naše návštěva je návštěvou našeho důležitého spojence. To znamená, eh, co chtěl říct vlastně eh, ministr eh, obrany. Cílem bylo prodat rakety balistické. Takže celá ta náštěva byla o prodeji antibalistických raket, eh, které už byly eh, v, poslány do Arabských Emirátů. Celá ta schůze eh, byla o iránské hrozbě, protože Irán, a teď se vracím k dnes z těch otázek, iránská hrozba je mnohem větší než to, co se děje teď. Aby, to vám říkám proto, abyste si udělali představu o prioritách prodávání zbraní, obchod se zbraněmi je obrovským biznesem. To je fakt. Realita je taková, že vzhledem k těm konturám situace, americký ministr obrany jedná o prodeji antibalistických raket v eh, Saudské Arábii a hovoří o tomto. Realita je taková, že Jedinou hrozbu, kterou představuje Irán, je hrozba svým vlastním obyvatelům. A e, v, došlo k, e, k hrozbě tedy a, a invazi ze strany Iráku za poslední, e, za poslední desetiletí. Irán sám o sobě, když se ptáte na Saudskou Arabii, tak Irán je zranitelný Ehm, eh, může být ohrožený tím virem, který se šíří po arabských státech. Iránská občanská společnost na to může reagovat. Víme, co se stalo po posledních volbách. Irán se snaží přežít. A uh, dochází k trhání toho sociálního přediva v jejich státě. Když Robert Gates měl odpovědět ohledně iránského vlivu na Bahrajn, tak odpověděl ne, Irán se nevměšoval, ale Irán by hrál úlohu, kdyby nedošlo k eh, reformám. To neznamená, že Irán nemá žádnou úlohu eh, v eh, tamním prostředí, ale že teď není hrozbou. Jedná se tedy o přenesení Eh, pozornosti z interní oblasti na externí a o jednání v americkém zájmu. Eh, americké orgány vědí dobře, o se tam jedná. Americké eh, služby, informační služby vědí dobře, co se děje. Víme nějaké informace i z Wikileaks kdyby Irán si přál nějakou úlohu, úlohu hrát, tak to by byla jiná úloha. Teď jde o to, že Irán se snaží v podstatě uchránit svůj vlastní režim před tím virem from, z toho, co se děje v daném regionu. Nemyslím si, že by tam došlo ke, k, k ústavním změnám od absolutní monarchie k konstituční monarchii realita je, myslím, taková, že Saudská Arábie se musí pot, setkat se svou opozicí. Realita je taková, že Saudská Arábie, a to říkám opravdu velice otevřeně, Saudská Arábie vede eh, proti revoluční úsilí v daném regionu. Eh, zkusila to v Tunisku, v Egyptě, a v podstatě jednala aktivně i v Bahrajnu. Abych vám to vysvětlil na příkladu. Například eh, vztahy mezi zemními zeměmi byly eh, Syrii a Saudskou Arabii byly velice napjaté od eh, vraždy hm, předsedy vlády a když došlo k tomu vzepětí v Syrii, tak byli Syřani ujištěni o, od Saudské Arabie o podpoře to není žádná konspirace. Saudské vedení chápe to, co se děje v regionu, jako existenciální hrozbu ke svému vlastnímu přežití, tedy přežití starého pořádku. Vedení Saudské Arábie ve svém vlastním zájmu se snaží být proaktivní, snaží se předvést politické reformy, spolupracovat s, s občanskou společností, jak si předjímat eh, další možné změny nebo nepokoje, protože eh, tyto nepokoje jsou tak silné, že Saudská Arábie není imunní vůči tomu, co se děje. Sám král je přesvědčen, že to, co se děje, eh, se dotýká samotného srdce toho, co Saudská Arabie chápe jako pořádek a řád. A proto mm, tam panuje nervózní atmosféra. A Obamův, Obamovi, mm, Obama administrativa došla k závěru, že eh, to mohou být eh, Eh, problémy s nějakými reformními změnami. Co se týče historie, Libie nebo Střední východ, víte, že ty mezi lety 1918 1920 eh, byly eh, jaksi vy, vybudovány státy. Pamatujete si na iráckou krizi mnoho amerických politiků začalo eh, vymýšlet, že například Irak by se mohl rozdělit do třech států. A podle mne, opravdu eh, z pohledu akademika, pokud je to opravdu jedna věc, o které bych chtěla hovořit, to, co se děje v regionu, je prvním případem, kdy se arabští občané snaží determinovat eh, svůj vlastní osud. Tady jde do sebeučení. Chtěl bych připomenout, že arabský svět byl pod tureckým eh, područím prakticky eh, deset století. Eh, potom se rozdělila turecká říše mezi Francii a Velkou Británii a pak se objevili další Mubarak a tak dále, kteří se dostali na koně. A Eh, lidi tam neměli možnost, aby si sami řídili své životy. A teď vlastně poprvé si tam lidé říkají, ty miliony lidí, lidí říkají, my si chceme řídit svůj život sami. A jsou tam vlajky, všechny vlajky, izraelské vlajky, izraelská a lidi čistě jenom chtějí základní věci. Chtějí pracovat, chtějí eh, dobře žít. Takže to se tam děje. A když to srovná, můžeme to srovnávat s berlínskou zdí a jejím pádem, protože to byl rozhodující moment a možná trochu eh, přeháním, když řeknu, že v tamní eh, z berlínské zdi vidíme už trhliny a určitě dříve nebo později eh, také spadne, protože máme sociální revoluce. Jsou tam revolucionáři, kteří eh, nehovoří o e, něčem zvláštním. Oni prostě chtějí svrhnout starý systém a mít nový. A Sýrie je zvláštní věc, protože v Sýrii je velmi utiskovatelský režim a všichni vědí velmi dobře, e, všichni znají velmi dobře důsledky. My jsme sami viděli některé z nich, ale realita nám říká, jak tam ten režim je silný a jak tam je silná ta bouře, která tím regionem prošla. A pak zde je ještě otázka k těm liberálním intervencím. Zda to může vést ke konci té studené za, eh, zda mohl zavedl ke konci studené války. On v Americe, tenhle ten intervencionalismus liberální byl velmi populární a zase tu máme eh, paradigma, protože tento intervencionalismus byl vlastně diskreditován eh, eh iráckou eh, válkou, protože byl eh, zmanipulován a využit pro ideologické důvody. V Libii mezinárodní společenství nemělo žádnou volbu, protože tam byl ten případ Bengází. Ale, ale ta mezinárodní intervence i v Libii by otrávila tu národní demokratickou revoluci a skorumpovala by ji. A já chápu přání opozice, aby Západ více vojensky zasáhnul. A víme, že e, velení té opozice kritizuje na to, že, za to, že více nebombardovalo. A zatahují e, na to a mezinárodní komunitu do těchto e, bojů a vlastně do tohoto konfliktu, který se vyvíjí a zdá se, že bude velmi dlouhý. Ta, ale takže jsou zde eh, přísné limity, limity eh, zásahu eh, z humanitárních důvodů, jde o právní sankce, OSN musí mít přesné eh, kontury, protože fakt je, že je pár vůdců, kteří by snadno ten konflikt zmanipulovali. A v případě eh, Libie jde o to, že západní spojenci se eh, čím dál tím víc vojensky angažují a realita je taková, že tato konkrétní intervence, tento konkrétní zásah eh, byl připraven tak, aby chránil eh, civilisty. Ale eh, mandát k tomu, abychom zasáhli, jinak nemáme. Fakt je, že Gaddafi musí odejít, ale my musíme respektovat mezinárodní právo, protože nakonec bychom eh, v tomto smyslu tu bitvu všichni prohráli. Jemen. Předpokládám, že Evropská unie a Evropský parlament se vysloví v rámci eh, Rady spolupráce v, eh, na Arabském poloostrově a eh, v spolu se spojenými státy donutí Saleha, aby v Jemenu odstoupil. Ona není žádná jiná možnost. Evropská unie musí trvat na tom, že Jemenci musí mít právo si určit, jak budou vyvíjet se u nich jejich záležitosti. No a myslím, že můj čas vypršel. Eh, <laughs> Pokud si přejete, ještě budete mít pár minut. Děkuji. Možná paní předsedkyně Nibler by ještě něco chtěla poznamenat na závěr. Není tomu tak. Děkuji vám tedy za vaše příspěvky. Zejména děkuji panu profesoru Gergesovi, který tak vyčerpávajícím způsobem a také provokativním způsobem eh, v některých eh, eh, argumentacích velice konkrétně a precizně argumentoval tedy. Tímto se rozloučíme a zítra se sejdeme v 9 hodin ráno.